Pane kandidáte, to je konec našich otázek. Vaše odpovědi byly vyčerpávající. A nyní máte ještě pět minut, abyste se zmínil. Máte až pět minut, nemusíte využít těch pět minut, abyste zmínil to, co jste ještě neměl čas říci. Domnívám se, že jsme asi už eh, unavení po třech hodinách. Je to naprosto lidské, že jsme asi poněkud unavení. Takže já skončím tím, skončím dvěma slovy. Myslím, že to, co zde zaznělo, bylo upřímné. Mluvili jsme otevřeně a upřímně. Pokud mi dáte důvěru, tak, tak by měla fungovat naše spolupráce. Měli bychom spolu hovořit otevřeně, jako se hovoří v rodině. Protože to, čem, čemu dnes eh, vy i já čelíme, to jsou obrovské výzvy. Před chvilkou pan profesor řekl, že by nechtěl být na mém místě. Ale vzhledem k tomu, že jsem působil v politice eh, s veškerou vášní a snažíme se o to, abychom něčeho dosáhli, abychom dosáhli hmatatelných výsledků v politice. Já se cítím být poslancem. A v květnu jsem eh, se pustil do určitého procesu. Parlament Komise a evropští občané všichni dohromady prožili tyto volby. A dnešní slyšení je součástí tohoto demokratického procesu. A přes veškerou únavu jsem byl potěšen, protože jde o, skutečnou, jde o skutečný demokratický krok. Vysílá to sdělení občanům parlamentu Evropské komisi všem. My se neuzavíráme, když někdo jiný mluví. Vedeme politický dialog a nejsou to jenom krásná slova, ale jde o skutečný dialog. Nesouhlasíme se vším a já jsem nesouhlasil s tím, co říká jedna kolegyně, ale to je nejdůležitější. Snažíme se o nalezení řešení. A to je vyústění celého procesu, který začal v květnu. To si přeje evropský občan, aby mohl mít důvěru v Evropskou unii. A my bychom mu to měli poskytnout. A musím říci, že dnešní rozprava mi dala mnoho. Musím se ještě mnoho věcí naučit. Byl jsem velmi dobře informován pracovníky generálního ředitelství, panem Sorensenem a jeho kolegy. 14 dní jsme nezamhouřili oka, ale nyní je potřeba se pustit do podrobností, do konkrétních aspektů jednotlivých otázek. A pokud mi dáte důvěru, tak věřím, že společně budeme moci se více dozvědět, lépe se poznat a také budeme moci naše slova proměnit v činy, aby Evropa byla hlavním dárcem a poskytovatele humanitární pomoci, abychom mohli být hrdí na to, že jsme Evropany. Děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení a vy si nyní zasloužíte odpočinek a podle našich pravidel dojde k jednání v tomto sále s zařeným dveřmi koordinátorů a předsedy a proto poprosím všechny, aby odešli a na základě našeho hodnocení pošleme příslušné hodnotící dopisy konferenci předsedů a konference předsedů eh, poté rozhodne o ukončení procesu hodnocení komisařů Paní předsedkyně děkuje tlumočníkům a děkuje všem zúčastněným. Děkuji vám.